Bardzo Państwa przepraszamy za ten, to opóźnienie, ale jak Państwo... Dobrý den, všem se omlouvám za drobné spoždění. Možná jste zaznamenali naše přítomnost. Vzhledem k tomu, že je pondělí, někdy je problém se sem dostat včas. Vy dobře víte, že máme tedy schůzi dnes a potom další ještě ve čtvrtek. Všichni teď máme mnoho práce a než přikročíme k dnešnímu pořadu jednání, rád bych přivítal eh, bývalého poslance pana Stavredu. Vítám vás, dobré odpoledne jsem rád. že paní Stavreda je zde s námi, nyní plní důležitou politickou funkci v Bulharsku. Teď tedy přistupme k návrhu pořadu jednání. Vzhledem k tomu, že dnes odpoledne zde není osoba odpovědná za návrh zprávy výboru REGI o Eh, politice soudržnosti v horských eh, oblastech, pan Michel Dantán. První výměna názorů na toto téma se odkládá na čtvrtek dopoledne. A tudíž bod 7 přijde na pořad jednání ve čtvrtek až po bodě číslo 13. Vzhledem k tomu, že zde nemáme zpravodaje eh, zodpovědného za meziinstitucionální vyjednávání o ochranných opatřeních proti škůdcům rostlin, paní Antea McIntyre. Ona pronese prezentaci na eh, aktuální situaci tohoto tématu eh, příště. A mimo tedy tyto dvě změny, eh, mám za to, že návrh programu je jinak schválen. Naše schůze se přenáší online, tlumočí se v 18 jazycích. Eh, mimo eh, dánštinu, estonštinu, malčtinu, slovenštinu a další jazyky. A zápis z jednání 5. října jste dostali a teď je tedy mám za schválené. A teď přistupme k bodu 4 na našem pořadu jednání a to je velice významný bod. Jedná se e, o, o režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení. Spravodajem je pan Mark Tarabela. My jsme zpravodaje požádali, aby nás seznámil s aktuální situací vyjednávání trialogu. První kolo se konalo 20. října. Ještě předtím, než dám slovo zpravodaji, chci znovu připomenout, jak důležité toto téma je. Týká se tedy eh, zásobování dětí ve škole eh, produkty zdarma. Je to pěkný příklad toho, co Evropská unie dokáže, zvláště v době krize. A eh, tento dokument nebo toto téma má také významný pedagogický rozměr. Tento návrh je ale ohrožen tím, že Rada odmítá fungovat v režimu spolurozhodování s parlamentem, co se týče klíčových politických aspektů tohoto návrhu. A teď asi raději předám slovo zpravodaji a ještě předtím mu chci poděkovat za jeho dosavadní úsilí, protože tento program je velice důležitý i díky svému sociálnímu rozměru. Tento program má svůj význam pro tento výbor, pro celý Evropský parlament a i pro další politické orgány a zpravodaj a i já sám jsme společně eh, napsali předsedovi Šulcovi. Pane zpravodaji, mohu vás tedy požádat, abyste nás seznámil se svými návrhy. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za váš úvod a skutečnost, že jste to zdůraznil, význam tohoto programu pro děti, pro školy, pro veřejné zdraví a jeho smysl způsobuje, že vlastně došlo k prvnímu trialogu 20. října, který rychle skončil a já jsem si přál, aby se tam vyjádřili, protože občas je třeba vybočit z pravidel protokolu ale přál jsem si, aby se tam vyjádřili všichni stínoví, spravodajové a všechny přítomné politické skupiny, aby vyjádřili jednotný hlas parlamentu. To jest, že právní základ, se kterým se pracovat rada, je nepřijatelný pro parlament. Článek 43.3 znamená, že by rada měla všechna práva, včetně e, rozhodovat o rozpočtu, o pružnosti příslušných částek, o seznamu výrobku. Takže to bylo nepřijatelné. Takže první boj, který musíme vést, a my jsme jednotní v parlamentu, já děkuji všem politickým skupinám, které podepsali dopis zaslaný Martinu Šulcovi, aby se k této věci postavil i předseda Evropské komise Juncker. Představa Eh, rady, že článek 43.3 může být prostě všeobecně použit. A my jsme byli v této fázi podpořeni komisí s tím, že článek 43.3, který eh, popírá spolurozhodování a úlohu parlamentu v této věci, musí být eh, výjimkované pravidlem. A tudíž skutečně si myslím, že by to mělo být řešeno článkem 43.2, kde máme jasné spolurozhodování kritéria rozdělení evropské, evropských prostředků, to má být rozhodnutí Rady a parlamentu. Připomínám, že jsme dospěli k celkové dohodě, která posouvá ta historická kritéria směrem ke kritériím objektivním s přechodným obdobím a došlo k obecnému souhlasu a myslím, že můžeme doufat, že Rada bude posouvat stejně. A převody mezi programy, to musíme mít pod kontrolou protože v radě víte, jak to funguje. Abychom se dohodli, vyjadřují se ještě více národní zájmy než v parlamentu a radě eh, a v komisi a to, potom by mohly být ty obálky úplně vyprázdněny, programy vyprázdněny ve prospěch jiného programu. Ve Finsku se konzumuje příliš mnoho mléka a málo ovoce já jsem, mě napadlo Finsko náhodně, mohl bych zvolit jiný příklad, ale skutečně je třeba, aby i ve Finsku byl program čerstvé ovoce a zelenina a aby, aby se nevyprázdnil ten program ovocný ve prospěch programu mléčného. A konec konců je tu i rozpočet, o tom rozhodneme na letošní rok, ale pokud příští rok rada řekne, konec konců eh, tady ušetříme a dáme tam 10% nebo nulu, skutečně měli bychom se k tomu mít možnost vyjádřit a spolurozhodovat. A u těchto tří bodů jsem byl neústupný, nezačali jsme vyjednávat, dokud se rada nevrátí se stanoviskem, které se změní a které vlastně zařídí, že alespoň tyto tři body budou podle článku 43.2 a, a omlouvám se, právě mě volají s IMKA, mám hovořit o veřejných zakázkách ve výboru IMKO. K této zprávě já vlastně hned odejdu, jak tento bod ukončíme. Žádám, aby 11. 11. paní Müller je zde, to je moje stínová ze skupiny ALDE. A věřím, že to budou sdílet všechny skupiny. Tedy 11. rána, ráno se sejdeme se stínovými v radě tedy bude ve 14 hodin odpoledne trialog a já se budu přimlouvat za to, aby si parlament zachoval stejný postoj. Máme zkušenost, že v jiných otázkách, a myslím, že to bylo jednotné SOT, začneme pracovat a uvidíme právní základ potom. A nakonec máte krásnou dohodu a je vám řečeno, buď to bude tento právní základ, anebo všechno padá. Já tuhle hru eh, hrát nechci. Já vím, že komise se mnou chce mluvit, se zástupcem rady se také sejdu. Je to lucemburské předsednictví, s nimi se sejdu ještě předtím. Ale navrhuji, aby parlament byl neústupný. Nezačneme vyjednávat, dokud nebudeme mít minimálně článek 43.2, tedy čisté spolurozhodování o rozpočtu, o kritériích rozdělení a o převodech mezi programy. A to je moje stanovisko a Potom se před vás vrátím, abych vás seznámil s výsledky trialogu. Ale věřím, že si zachováme jednomyslný postoj, protože to je jediná cesta, jak získat zprávu, která nakonec bude vyvážena. A já připomínám, že to bude precedens. Pokud tam necháme článek 43.3, tak u všech otázek se to bude opakovat. A u rozpočtových záležitostí parlament musí prosadit svůj zájem a svá práva. My jsme nebojovali za Lisabonskou smlouvu, abychom mohli spolu rozhodovat v zemědělství, což jsme neměli v minulosti, v minulosti institucí, aby byla takto vlastně pokouscích eh, zmenšována. Já bych to chtěl dotáhnout za lucemburského předsednictví do konce, do Vánoc, ale nespěchám tolik jako komise. Komise předložila vynikající návrh, kterou jsme chtěli ještě posílit v parlamentu a mám určité pochybnosti o stanovisku rady. Proto je třeba zachovat tvrdou linii a věřím, že budu mít podporu všech politických skupin. Děkuji vám. A čekám samozřejmě na vaše připomínky. Musí mi dojímka, ale, ale přednost má naše rozprava. Děkuji, pane Tarabelo. A nyní vyslechneme stanoviska našich poslanců. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl za několik vteřin poděkovat e, panu kolegovi Tarabelovi za odvedenou práci, za skvělou práci, za skvělý obsah, o kterém jednáme a, a který eh, hovoří také o zdravotních aspektech. A pokud je o ten postup na začátku trialogu, je třeba vyzvihnout jeho postoj. Řekl to, ale za každou cenu musíme zamezit tomu precedentu. Děkuji i stínovým zpravodajům, protože nad rámec eh, obsahu zprávy a kvality tohoto obsahu jde o postavení parlamentu nemůžeme být ohrožováni z obou stran. Jednak právní základ vlastně převádí do aktu přenesené pravomoci v působnosti celou řadu věcí a můžeme si klást otázku, co by bylo s parlamentem, pokud nezareagujeme důrazně na takovéto návrhy. A tady bych eh, chtěl říci, že jsem naprosto solidární v tomto boji. A nesmíme se ničeho vzdávat. Pokud má parlament e, nést e, vyjádření evropských občanů, od druhého trialogu je třeba skutečně z toho udělat předběžnou podmínku. Jde o rozpočet, jde o kritéria rozdělování, o převody mezi programy a tady musí být neustupný a musí to být předpoklad pro naše další jednání v trialogu. To je můj postoj, pane předsedo. Pani posel Miller. Děkuji. Já chci také velice poděkovat Marku Tarabelovi za to nasazení, s kterým doposud na zprávě pracoval. Samozřejmě stojíme na jeho straně a trváme na těchto principech, které zde právě byly vysvětleny. My jsme si dali mnoho práce, abychom dosáhli dobrého stanoviska a to i co se týče výchovy ke zdravému životnímu stylu u dětí. To stanovisko, které zde teď eh, všichni zastupujeme, je správné a společně se na tom budeme všichni podílet a budeme se také podílet na trialogu. Děkuji vám za vaši práci. Děkuji, pan Des. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také Marku Tarabelovi za to stanovisko. Já ne vždy s ním souhlasím, ale v tomto bodě vždy, naprosto vím, že německá spolková vláda má trochu jiný názor, ale i když jsem poslanec eh, z Německa, jsem eh, ovšem poslanec Německa s celou evropskou zodpovědností a jako takový poslanec naprosto eh, vás plně podporuji. A pro mě je toto důležité, chci k tomu něco říci, aby ta úprava byla nebyrokratická. Já nerozumím tomu, proč členské státy z toho dělají takový teátr. Vždyť nemluvíme o tak obrovské sumě. Jde pouze o něco málo peněz, kterým ale můžeme dosáhnout užitečného cíle. A myslím, že mohu hovořit za naši frakci, že tedy budeme podporovat eh, vaši eh, pozici a parlament eh, musí být zaangažován do rozhodování. Nemusí, nemůžeme všechno rozhodování přenechat pouze radě a komisi. Děkuji. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo también me sumo a las palabras de agradecimiento y de felicitación. Já také uh, souhlasím se vším, co zde uh, padlo a také chci pogratulovat panu Tarabelovi k jeho práci, kterou odvedl naprosto správně, žádné námitky k ní nemám. Chci jen poukázat na určitou frustraci Myslím, že zde přicházíme o obrovskou příležitost a přicházíme o ní proto, že nerozšiřujeme tyto potravinové programy, protože možnost by byla i tam zahrnout olivový olej a med. A měli jsme původně vyslechnout i prezentaci a ta byla plánována dokonce na 31. prosince 2014, kdy jsme se měli zamyslet nad možností rozšířit tyto programy i ještě na olivový olej a olivy. Tato zpráva ovšem nikdy nevznikla. To je veliká škoda, že tito producenti vlastně se nevejdou do rozsahu této zprávy. A přitom zde hovoříme o produktech, které by byly prospěšné pro děti. V jeho evropských zemích eh, patří k základním potravinám. V tomto výboru tedy znovu chceme poukázat na to, že v tom eh, programu eh, podpory potravinové do škol by měly být. Děkuji, pan, paní Danáno. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že tato zpráva je důležitá. Bylo to řečeno, nebudu se k tomu vracet. Já chci poděkovat eh, Markovi Tarabelovi za odvedenou práci. A co se týče organizace programu, ta práce běží, ale je tu otázka rozpočtová, která je nezanedbatelná a tím bychom se také měli zabývat. V 17 hodin začne dohodovací řízení a měli bychom eh, bránit právě ten program ovoce, zelenina a mléko. A jako eh, navrhovatel stanoviska jsem žádal o to, abychom tyto programy navýšili, jak ovoce, zelenina, tak mléko. A i u samotného programu, o kterém zde eh, hovořil pan Tarabela, je třeba, aby to bylo i aktualizováno z hlediska rozpočtu. Děkuji. Děkuji. Pan posel Feron. Děkuji. Další kolega. Ano, milí kolegové, já se připojuji k vašim vysvětlením. A my, skupina Evropa národů a svobody, jsme podepsali společný dopis a podpořili jsme iniciativu výboru Agri vedenou Markem Tarabelou. A zde prosazujeme výsady Evropského parlamentu oproti radě. Je to dobrá iniciativa a je důležité připomenout, že parlament pracuje sám, aniž by byl pod vlivem komise a rady a není možné dnes nebrat v úvahu stanovisko Evropského parlamentu. My jsme odhlasovali tento návrh Marka Tarabely ze tří důvodů. Za prvé, boj proti špatné stravě, proti chudobě a podpora zemědělské výroby. To jsem dnes chtěl říci. Děkuji. Pan posel Hausling, bardzo proszę. Pan Hausling. Já bych také chtěl za eh, frakci zelených Marku Tarabelovi poděkovat. Je důležité, že eh, parlament v tomto bodě vystupuje jednotně a zcela zřetelně, ale poté, co jsem si eh, přečetl zápis od rady, tak musím říci, že se nejedná o to, že by celá rada takto vlastně stavěla, že jde o jenom některé členské státy, které se takto zvláštně staví. a je třeba jasně říci, že takhle to ale nejde. Aby některé členské státy, mezi nimi bohužel i německá spolková vláda, se bránili tomuto programu. Je potřeba to nahlas říci a je potřeba zdůraznit, že se jedná o vzdělávací zařízení, že se jedná o výživu a že ten program eh, se nemá eh, vůbec, eh, vůbec vlastně přepracovávat. A že zde především jde o eh, pedagogický cíl taky, že eh, vlastně zde eh, v rámci těchto dvou programů nejednáme jenom o zemědělských přebytcích. Pan posl Flanagan. thank you, Děkuji, pane předsedo. Je zajímavé pro někoho, kdo je tady poměrně krátkou dobu, sledovat ty politické hry, které se tady rozehrávají a které se musí rozehrávat, aby byl hlas parlamentu slyšet. Nicméně pokud je o ten program samotný, mně přijde zvláštní, že Evropská unie na této úrovni předepisuje, co mají děti snídat, když máme přitom obrovské problémy, které je třeba řešit. A toto se může řešit na národní úrovni ale já myslím, že to všichni vědí. A je to, jak to je. Je to propaganda pro Evropskou unii. Vyžaduje to pozitivní propagandu, to je třeba říct. Protože my se pokoušíme nakrmit děti Evropské unie, chceme, aby byly zdravé. Pomáháme jim se zhora, ale na státní úrovni ty děti které se snaží přes rodiče nějak dát dohromady snídani, v podstatě splácejí socializovaný bankovní dluh. Takže to je něco jako propaganda pro EU. Jako kdybychom se vrátili k Sovětskému svazu. Všechno to rozprostřeme, ale předtím všechny hezky okrademe. V každém případě jsou to krásné hry a doufám, že se dobře bavíte.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 už v podstatě představuje velký kus práce a je důležité, abychom podpůrné programy měli. Mluvíme o významu potravin, výživy, o tom, odkud ty potraviny pocházejí a já myslím, že nemůžeme dovolit radě, aby se takto chovala. A chci podpořit návrh pana Tarabely. Myslím, že poprosíme v té chvíli pana poslance. Já myslím, že teď poprosíme pana poslance Tarabelu, protože má ještě další schůzi ale ještě se chce vzít slovo zástupce komise. Prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám všem za jednomyslnou podporu. Vzhledem k postoji, který chci zaujmout, já jsem to neřekl, ale na minulém trialogu byl předložen návrh ze strany rady a také tak trochu komise říkat, začněme vyjednávat o obsahu a na právní základ se podíváme potom. A já navrhuji tedy pevný postoj, děkuji za vaši podporu. Jde skutečně o zájem a pravomoci Evropského parlamentu, které by neměly být pošlapávány. A co se týče španělské kolegyně, seznam výrobku došlo ke kompromisu a musíme mít jistotu, že ani rada nebude mít pravdu proti parlamentu, ani parlament proti radě. Dojde ke kompromisu, já to nechci odhalovat dopředu, ale nemůžeme být zcela věrní linii eh, parlamentu. Zatím nedošlo k dohodě a bude třeba vlastně neotevřít cestu všem méně zdravým výrobkům. Některé výrobky jsou méně zdravé a nebudeme se tomu uzavírat, budeme jednat se stínovými zpravodaji a já vždy dopředu schromáždím stínové zpravodaje, abychom měli solidní společné stanovisko, aby parlament mohl s velkou většinou se statožnit s kompromisem, který bude tedy závěrečným kompromisem. Pan eh, Flanagan, Sovětský svaz, pane bože, vy, vy přicházíte z Irska, kde obezita dětí je nejhorší v Evropě. 80% malých Irů nebudou moci hrát rugby nebo fotbal, protože budou tlustí. Tak eh, když necháme členské státy vyřešit všechny problémy, ne, Evropa se musí snažit eh, nabídnout částečné řešení. Ale pokud Evropa má možnost eh, řešit věci veřejného zdraví, tak to udělejme. A v Irsku je ta situace nejvážnější. Zcela zřejmě, abychom mohli vzdělávacími programy vyvolat změny ve stravování. A ve 24 zemích 28 se konzumuje příliš málo ovoce a zeleniny oproti doporučením Světové zdravotnické organizace. A Irsko je nejhorším žákem, tak snažme, jsme, snažme se zlepšit situaci v Irsku. Děkuji, pane Flanagan, že, nás, že nám to dovolíte v tomto směru. Děkuji. Děkujeme. Mnohokrát děkujeme. Děkujeme, pane Tarabelo. Dostalo se vám v podstatě podpory od všech, kdo si vzali slovo, takže doufejme, že zvítězíme v této bitvě. Za Evropskou komisi se zřejmě nechce nikdo vyjádřit, takže, jak už jsem říkal, napsali jsme dopis, který podepsali koordinátoři předsedové a pan Tarabela. Je to dopis předsedovi Šulcovi. A předseda Šulc napsal panu předsedovi Junkerovi, a sekretariát vám dal tyto dopisy, takže víte, o co jde. Takže pokud už nemáme žádné další otázky, půjdeme dál. Přejdeme na další bod. Víte, že bod číslo 5 byl odložen na příští zasedání výboru. Pan Flanagan, prosím. Už to nebude moc dlouhá diskuze. Evropská unie už má dlouho programy a pokud jsou tak skvělé, tak proč pro nás nefungují, proč nejsou přínosem. Já myslím, že máte pravdu. V Evropě máme problém s obezitou, ale podle mě bychom na nikoho neměli ukazovat prstem. To podle mě není spravedlivé. Nakonec eh, každý odpovídá sám za sebe, ale podle mě není důvodem Evropa nebo Irsko. Je to proto, že máme Coca-Colu, že máme obrovské nadnárodní společnosti, které podporují křesťanský demokraté v tomto parlamentu a v této sněmovně. A jejich agenda, kterou se snaží všem vnutit, působí problém s obezitou. A kdybychom udělali něco pro to, abychom se jim postavili, já myslím, že přes TTIP to nepůjde. Tam budou mít úplně volnou ruku. Pokud s tím něco chcete udělat, tak to udělejte tam. Ale nekažte eh, lidem nenakazujte lidem, kteří jsou tisíce kilometrů daleko, co mají jejich děti snídat. To se musí dělat na místní úrovni. A v Jirsku bychom si měli vést mnohem lépe. Já se sám snažím. Snažím se jít příkladem, běhám maratony a trénuju a doufám, že vy uděláte to tež. Pane předsedo, právě z tohoto důvodu musíme ten program vylepšit. Právě z toho důvodu, o kterém teď mluvil pan Flanagan, ten program je nutné vylepšit a já myslím, že ta dohoda, které jsme, ke které jsme dospěli v Evropském parlamentu, je dobrý způsob. A myslím, že se nám to podaří s podporou pana Flanagana nebo bez ní. Děkuji. Děkuji bardzo. Já myslím, že po vypovědi... Mnohokrát děkuji. Já myslím, že po těchto příspěvcích už jsme blíž, naše stanoviska se zbližují. Já obdivuji, jakou postavu má pan Flanagan. Já osobně vám závidím, chtěl bych vypadat jako vy. Půjdeme dál. Mikrofon, prosím. Ano, přejdeme tady na bod číslo 6 na pořadu jednání posílení inovací a hospodářského rozvoje v budoucím řízení evropských zemědělských podniků. To je téma a zpravodajem je pan Hojtema. A je to zpráva z vlastního podnětu, kterou předkládá skupina ALDE. Pan Hojtema připravuje zprávu jménem skupiny ALDE a za podpory skupiny ALDE. A tady vystuhujeme význam dalších inovací hospodářského rozvoje pro řízení hospodářství v Evropské unii. A samozřejmě to má také dopad na celý zemědělský sektor. Není pochyb o tom, že inovativní zemědělské praktiky v průběhu desetiletí značným způsobem přispěly k rozvoji evropského zemědělství. Já myslím, že jedním z dobrých příkladů je Nizozemsko. A to je země, ze které pochází náš zpravodaj. A je to také další předsednická země v Evropské unii od ledna 2016. pokud vím, zpravodaj se této oblasti hodně věnoval a já mu nyní předávám slovo. Děkuji. Ano, mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já si myslím, stejně jako většina z vás, že evropské zemědělství je neuvěřitelné odvětví. Velice přímočaré a nejdůležitější je, a ještě více neuvěřitelné je to, že nabízí obrovské zisky, se co rychle mění, údajně musíme o 70 zvýšit produkci potravin, abychom nakrmili v roce 2050 přes 9 miliard lidí. Ještě větší problém je to v rozvojových zemích. Podle FAO potřebujeme nárůst o 24 z hlediska plodin. A také protože se mění eh, preference spotřebitelů, zejména proto, že dochází k celosvětovému nárůstu bohatství, je také vyšší poptávka po živočišných bílkovinách, jako je sír, mléko a maso. Současně chápeme, že musíme omezit dopad na naše životní prostředí a musíme se vypořádat se změnou klimatu, se změnou počasí. Možná, že to vypadá jako velká katastrofa, ale já myslím, že řešení je jednoduché – musíme produkovat méně a využívat méně. Pardon, <laughs> produkovat více a využívat méně a proto musíme být chytřejší. A jediným řešením je posílení inovací. Jak už říkal pan předseda, od té doby, co lidstvo začalo obdělávat půdu, vždy jsme hledali lepší způsoby, jak produkovat potraviny. A když se podíváme na aktuální debatu, myslím, že jsme dospěli na křižovatku. Co budeme dělat? Jaká bude budoucnost? evropského zemědělství. Chceme se dívat do budoucna nebo se chceme vrátit do minulosti? A ve své zprávě posílení inovací a hospodářského rozvoje budoucím řízení evropských zemědělských podniků chci řešit tuto výzvu, před kterou teď stojíme. A zejména změny, eh, které potřebujeme. Já jsem přesvědčený o tom, že současný regulační rámec je nevhodný pro zemědělství budoucnosti. Seznam slibných a stávajících inovací je dlouhý. Je to například využití přesného zemědělství, GPS, datových řešení. Tyto věci znamenají, že až na 2 cm můžeme přesně zasáhnout půdu tam, kde potřebujeme. Můžeme také omezit použití materiálu na ochranu rostlin, omezit potřebu hnojiv a vody. Kromě toho máme například nové způsoby produkce živočišných bílkovin, tím, že budeme eh, chovat hmyz, anebo tak, že zpracujeme hnojivo tak, aby eh, nebylo nutné využívat umělá hnojiva, abychom také méně, byli méně závislí na dovozu fosfátů a abychom méně spalovali fosilní paliva. Nezaměřujeme se dostatečně na ten nový vývoj. Inovace není dost vysoko na evropské agendě a zemědělství a podnikání podnikatele v zemědělství často narážejí na obtížná a zastaralá pravidla. Samozřejmě některé změny přicházejí postupně a stanou se realitou jen když budeme pracovat společně. Takže opravdu potřebují vaši pomoc, kolegové. Naše kancelář už se na vás obrátila žádosti o informace, ale někteří z vás bohužel vůbec nereagovali. My máme stejné problémy jako vy chceme vaše problémy zahrnout do naší zprávy. Takže jak to vypadá s inovacemi ve vašich zemích? Co bychom měli zohlednit? Co bychom měli převzít? Která legislativa v Evropě pro vás představuje problém a kde vidíte příležitost pro naše evropské zemědělství? Je to vysoce aktuální a zajímavé téma, zajímavá výměna názorů a byl bych rád, kdybyste nám řekli, k jakým inovacím dochází ve vašich zemích a na jaké překážky narážíte. Mnohokrát děkuji. Bardzo dziękuję. Jako pierwszy zabieram. Mnohokrát děkuji a jako první dávám slovo panu Desovi. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také Janu Hojtemovi za jeho zprávu. Má plnou pravdu. Musíme se zabývat mnohem více tím, jaké budoucí technologie a inovace jsou vůbec možné já bych třeba byl pro možnost, aby se používaly eh, moderní eh, ekologické techniky eh, při greeningu. Bohužel se mi nedostalo dostatečné podpory. Před několika lety jsem byl s několika kolegy ve Velké Británii na univerzitě v Birminghamu a byl jsem překvapen, jaké moderní technologie se tam vyvíjejí pro budoucnost. Ku příkladu pracují na robotu, který jede eh, po bramborovém poli a dívá se, kde sedí eh, mandelinka brambor, bramborová a na tu se zaměří. Takže vlastně eh, se do, do cílí pouze třemi procenty látky proti škůdcům stejného účinku, jako když by se eh, vlastně postříkala celá plocha. Jinde máme eh, traktory eh, čím dál tím větší, silnější a v některých zemích se už pohybují traktory o 300 koňských silách. Teď eh, jsem slyšel o eh, traktoru z 50 na 50 konských sil, tři osy, eh, zadní náhon. Ten traktor funguje jako robot a může fungovat vlastně 24 hodin a dokáže tedy toho zorat opravdu mnoho. Takže vidím obrovské možnosti eh, do budoucna eh, pomocí moderních technologií toho zvládneme mnohem více než dnes a ekologičtěji. Jde o to využívat moderní technologii eh, především, především ekologičtěji a udržitelněji. Děkuji za vaši e, zprávu, e, plně ji podporuji. E, já jsem velký fanoušek techniky a zvláště technika, technologie, která je ekologická, z té jsem opravdu nadšen. Poseł Hausling, bardzo proszę. Hausling. Ano, děkuji zpravodaji. Já bych býval čekal trochu více, co se týče inovací. Mě to vlastně ten váš uh, uh, obsah moc nepřekvapil. Uh, spíš mi tam scházely GMO, všechno to uh, vlastně působí velice technicky, co se týče nových inovativních metod a technologií. Všichni víme, že v Nizozemsku se eh, zemědělství eh, vlastně pěstuje velice intenzivně, ale má to i eh, důsledky, o kterých se často nemluví. Někde máme příliš mnoho technologií, technologie dochází k vlastně k zahuštění k zahuštění půdy a to má negativní dopady a není možné do nekonečna, do nekonečna pouze tedy se věnovat modernizování eh, technologie, ale musíme se zaměřit především na zemědělství, které bude eh, udržitelné a ekologické. Máme přece v Evropě problém, jak už zde také několikrát padlo, že eh, svět potřebuje více živočišných bílkovin. A přitom máme krizi na trhu mléka, takže to nějak celé nedává smysl a zemědělci z toho nic nemají. Zdá se, že produkují vlastně mnoho, eh, ale přitom světová eh, populace stále je hladová, nemůže ovšem se dostat k německému nebo nizozemskému masu či mléku. A eh, jde o to, že vlastně za 20 let tady budeme mít uživit 9,3 miliard lidí na světě a toho je potřeba nějakým způsobem dosáhnout ekologicky. Je potřeba mluvit i o ztrátách. V Evropě, jednoduše řečeno, prostě vyhazujeme příliš mnoho potravin a to kvůli i chybějící infrastruktuře. My se musíme zaměřovat i na eh, výrobní řetězce, nepomáhá to, že vlastně se čím dál tím intenzivněji produkuje, ale zemědělcům nezůstává dostatečný podíl na zisku a ti vlastně z té své práce musí žít. A musíme tedy e, také dbát na udržitelnost a ekologické řetězce. Takže ta eh, zpráva určitě eh, jde správným směrem. Technologie je užitečná, ale musíme především klást důraz na udržitelnost a ekologické metody. Eh, ze všech zpráv vyplývá, že máme ztráty v biodiverzitě a pomocí intenzifikace zemědělství rozhodně biodiverzitě nenapomůžeme. A ta ztráta biodiverzity se eh, odehrává i v rámci zemědělství. Tam musíme eh, napřít naše úsilí. A ptáme se, eh, jakým způsobem budou evropské orgány řešit tuto otázky. Posílit biodiverzitu v rámci zemědělství. Zabývat se tím, jak eh, tedy pěstovat, eh, pěstovat tedy takové druhy, které třeba nemají tak obrovské výnosy a nepředstavují tak velký zisk, ale jsou také nezbytné pro zachování druhu. Děkuji. Oui, <clears throat> merci, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat zpravodaji za úvod k této zprávě, což i zde je velmi důležitou zprávou pro další diskusy o orientaci eh, našeho zemědělství. Předběžná otázka, kterou bychom si měli klást, a to navazuje na vaše vyjádření, je inovace ano, ale ve službách jakého zemědělství? A vidíme, že tady se názory trochu rozcházejí v našem přístupu. A já dobře rozumím vašemu vyjádření, pane Hojtema. Vyrábět více s méně zdroji a vyrábět lépe s menšími zdroji. Když se podíváme na bilanci společné zemědělské politiky od začátku, bylo by na čase, a já to budu opakovat tak dlouho, jak budu v parlamentu, je třeba si položit otázky. Zda to, co vyvolali politiky, které jsme zavedli, zdá jsme byli schopni odpovědět na potravinovou bezpečnost, na otázku lidského zdraví, na kvalitu potravin. A nemůžeme e, podle pana Hoislinga, který právě hovořil, zajistili jsme také e, půdu proti tomu, aby byla znehodnocována ovzduší, voda. Odpověděli jsme od samého počátku na územní hospodářství, na zaměstnanost a já dobře ho rozumím Albertu Desovi, který je eh, velmi lákán traktorem bez řidiče. A pokud hovoříme o těchto politikách, mimo jiné politiku zaměstnanosti, zda ten samostatný traktor je odpovědí na otázky, které si eh, klademe společně. Robotizace možná vyvolává další otazníky a me, mezi zemědělstvím s vysokým podílem pracovní síly a zemědělstvím bez pracovní síly. I zde musíme nalézt odpovědi. Minulý týden jsme byli na ultraperiferní oblasti a tam jsme viděli otázku zaměstnanosti. Třeba bychom byli pozorní, abychom dbali té rovnováhy, to, co vyvolává zemědělství a jaký to má význam pro místní hospodářství. Věda a inovace nás musí provázet, ale to nás nezbaví těch předběžných otázek. Pokud eh, vlastně neodpovíme na to, na, jaké, na jaký druh zemědělství by měla reagovat věda a inovace, tak by skutečně bylo důležité, abychom se také bavili o těchto cílech. Abychom věděli, zda kritéria zdravotnictví, zaměstnanosti, kvality potravin eh, nám umožňují takto jít ku předu. A jedna oblast by měla být eh, řešena, a to, to je vlastně vesmírná problematika družice, jak eh, využívat eh, tyto techniky, kdy se pohybujeme v rozmezí přesnosti u jednoho centimetru čtverečního. Co, jaký to bude mít dopad na naše zemědělství? Když už máme tyto nástroje velmi výkonné, jak s nimi budeme pracovat. A pokud máme nástroje, které nám říkají, je potřeba zvýšit eh, objem hnojiv nebo snížit a jak řekl pan Des, je, je třeba, aby tyto nástroje byly ve, eh, sloužily greeningu a životnímu prostředí, zaměstnanosti i kvalitě potravin. A to jsou otázky, které jsem chtěl tady položit, protože ty věci nejsou jednoduché a je to naše kolektivní, kolektivní odpovědnost, kterou zde skrze tuto zprávu prokazujeme. pana poslance Selimoviča. Děkuji a nyní prosím pana poslance Slimoviče. Prosím. Děkuji, much, děkuji, pane předsedo. Já mohu z celého srdce podpořit snahy pana Hutema. Já myslím, že je to všechno nutné. Čistě z toho důvodu, že zemědělství musí být efektivnější, aby produkovalo víc potravin pro větší počet obyvatel planety. Ale také se to musí udělat proto, jak veřejnost vnímá zemědělství a pracovníky zemědělství. Když se zamyslíme nad tím, jakou image mají zemědělci třeba v televizi, vidíme jenom zemědělce, kteří přijíždějí protestovat do Bruselu a pálí něco na kapotách aut. Když pojedete s Janem Houtemanem s ním domů, uvidíte věci, které si ani neumíte představit. Vůbec nevíte, že neexistují, protože něco takového jste v žádných médiích nikdy neviděli. Nikdy jste vůbec netušili, že v zemědělství existuje takováto realita. A důvěryhodnost zemědělství v očích veřejnosti, důvěryhodnost zemědělských pracovníků závisí na tom, jaké je veřejné mínění o zemědělství. A proto ho musíme vylepšit, musíme zvýšit efektivitu zemědělství a musíme vylepšit image zemědělského sektoru a pracovníků v zemědělství. Já mohu všechny tyto snahy podpořit a rozhodně mohu podpořit určité části, například výměnu osvědčených postupů v některých zemích. V některých zemích máme skvělé postupy, skvělé praktiky a stačí je prostě zavést jinde. A nemusí to stát hodně peněz a vyžadovat spoustu technologií. Pak je to také otázka odpadu, to už tu zaznělo. A nějaké motivace, nějakých pobídek v legislativě. aby se zvýšila efektivita zemědělství, abychom postoupili ku předu. Já myslím, že jedna z možností je revize legislativy, revize společné zemědělské politiky, ale myslím, že se to musí udělat a to, aby se zvýšila efektivita tohoto sektoru a aby se také vylepšilo veřejné vnímání zemědělství. Děkuji. Bardzo dziękuję. Proszę panią poseł Petir. Děkuji a prosím pana poslance Petira. Pan poslankyně Petira. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda poukázala na několik aspektů, které je potřeba vzít v úvahu eh, v rámci podpory vývoje zemědělského odvětví a evropských statků ochrana udržitelného modelu SZP, ochrana rodinných podniků, to by mělo být naším cílem a rovněž v době nadměrné produkce potravin a e, saturace trhu je potřeba e, se snažit o zvyšující se kvalitu, ne kvantitu potravinových výrobků. Měli bychom tedy nastavit inovativní modely řízení v zemědělství a chránit tak farmáře, chránit kvalitu zemědělské půdy a prostředí to jako důležitého zdroje. Dlouhodobé plánování v rámci SZP je potřeba zacílit eh, proti negativním trendům, jejichž jsme svědky dnes – jako jsou nekalé obchodní praktiky řetězců, sníže, snižování počtu farmářů a stárnutí farmářské populace. To vše vede k tomu, že se také snižuje venko, počet venkovského obyvatelstva v EU a musíme se také zaměřovat na moderní finanční linky, které jsou potřeba k podpoře inovativních inovativních eh, technologických vývojů a podporovat eh, začlenování nové generace farmářů a tvorbu nových pracovních příležitostí v tomto odvětví. Podporujeme také inovace, jejichž cílem je snižování výrobních nákladů pomocí racionalizace spotřeby energie, vody a dalších zdrojů, vytvářením toků kruhové ekonomiky a e, ochranou biodiverzity. Kdybychom ignorovali tyto výzvy, e, byli bychom, zůstali bychom stát. Potřebujeme inovovat celé zemědělské odvětví, zaměřovat se na ochranu a úsporu zdrojů, racionalizovat e, spotřebu energie, cílené zacílené politiky a vždy mít na paměti udržitelnost a budoucnost celého zemědělství. Děkuji, pane Hujtemo, za vaši prezentaci a doufám, že veškerá tato doporučení zapracuje do svého stanoviska. Děkuji. Děkuji. Bardzo proszę pana posła Flanagena. Pan... Děkuji. Pan poslanec Flanagan.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 nemůžeme vycházet z reálných skutečností. A když se říká, že třeba nadále zvyšovat výrobu, abychom uživili světovou populaci, je třeba se zaměřit na Evropu. A v Evropě nevím, zda je třeba zvyšovat nebo snižovat výrobu. Hovoří se o plitvání potravinami, o přebytcích, o vyhledávání vnějších trhů pro odbyt naší výroby. Takže naše první úvaha by měla být vlastně, jak to zařídit, aby produkce v Evropě mohla být snížena vzhledem k poptávce v zemědělství, která existuje. Druhá otázka, která vychází ze solidarity. V tomto parlamentu obecně jsme solidární s rozvojovými zeměmi. Ale pokud je chceme živit, tak vlastně zabráníme těmto zemím, aby rozvinuli vlastní zemědělství, vlastní živočišnou a rostlinnou výrobu a vlastní výrobu základních potravin. Za třetí, souhlasím s řadou věcí, které zde zazněly, pokud je o klimatické změny, životní prostředí, zdraví. To je vhodná příležitost eh, začít jednat o agroekologii, o půdě. Ale ještě jeden aspekt – současnosti, kdy všichni uznávají, že jsme se dotkli stropu, co se týče zásobování ropou, tak zabývejme se tím, jak to zařídit, aby naše zemědělství bylo méně závislé na ropných produktech. Jak krmit náš dobytek zdroji, které máme v Evropě, abychom nebyli poplatni eh, dovozům geneticky modifikované soji, která značně přispívá k problémům, které vznikají jak v oblasti životního prostředí, tak v zemědělství a rovnováze mezi nabídkou a poptávkou v Evropě. Takže já bych si přála, aby tyto poznámky byly vzaty v úvahu při přípravě zprávy, abychom mohli postoupit tímto směrem protože to nám umožní vyřešit problémy, kterým čelí evropská společnost a nikoli tyto problémy ještě umocňovat. Zvolit eh, technologii, která vyvolá více nezaměstnanosti a která zvýší produkci potravy, než vidíme současnou situaci, tak to bychom si měli dobře rozmyslet. Děkuji. Ano, pane předsedo, je pravda, že všechny potíže spočívají v kvalitní rovnováze mezi kvalitou potravin, diverzitou, množstvím, vlivem potravin na zdraví a na zaměstnanost. A já bych se chtěl vrátit k vyjádření Erika Andrie. Zdá se mi velmi důležité chránit eh, venkov. Je pravda, že podle jednotlivých výrob hustoty osídlení eh, ta se liší. Pokud jsme v oblasti, kde se chová dobytek, tak je hustota osídlení nízká. Pokud se zde, jsou zde stady, tak ta hustota je mnohem větší. A měli bychom se snažit o diverzifikaci výrob na území, aby se ty výroby vzájemně doplňovaly. Můžeme mít živočišnou výrobu a současně i sady. A to je užitečné jak pro zemědělce, tak pro zachování určité rovnováhy v území. Děkuji. Pan poslanec Flanagan, bardzo proszę. Pan poslanec Flanagan, prosím. Mnohokrát děkuji. Určitě vás potěší, že podle mě je toto oblast, kde by Evropská unie měla zaměřit své úsilí. Jsou to věci, které můžeme udělat na úrovni rady na základě spolupráce. A je velice málo věcí, které jsou důležitější než tohle. Toto je naše budoucnost, jde o náš budoucí vztah k půdě. Všichni víme proč, všichni každý den jíme. Pokud jste se dnes najedli, tak poděkujte zemědělci. Ale já mám obavy z toho, že zmiňujete technologii, bezpilotní letadla, mluvíte o tom, kam by se mohla zemědělství ubírat. Mně to připadá opravdu zrušující a zajímavé na základě toho, že technologie možná konečně dá lidské rase víc volného času, abychom mohli objevovat svět a abychom nepracovali 60-70 hodin týdně. Ale mám strach, že pokud nebudeme mít technologii pod kontrolou, pak napomůže koncentraci bohatství v ještě menší skupině lidí. A z toho mám obavy. Domnívám se, že technologie by mohly být dobré, ale pokud se nakonec budou využívat a zneužívat v zájmu těch bohatých, rozhodně to dobré být nemůže. A možná, že takový městský mýtus, když mechanizace a e, montážní linky nastoupily do automobilového průmyslu. Já myslím, že něco podobného, protože jsme se zbavovali pracovníků kvůli té mechanizaci, Samozřejmě bezpilotní eh, letouně nepijí moc mléka a podobně. Já si myslím, že v současné době to není až tak náročné. Musíme být opravdu opatrní. Inovací už bylo hodně, inovací v zemědělství. A kam jsme dospěli? Teď jsme v situaci, kdy bez ohledu na to, v kterém jste odvětví, nemůžete si vydělat na živobytí bez dotací anebo nějaké podpory. Takže já myslím, že my bychom měli usilovat o inovace v marketingu, inovace v tom, že malí zemědělství se společně se, se skupinami producentů budou schopni využívat to, co nám nabídnou technologie. I velké podniky, jako je třeba Lidl, se dávají dohromady a stěžují situaci pro zemědělce bez ohledu na to, jak pracují, kolik pracují, jak levně vyrábějí. Když jeden nebo dva lidé mají pod kontrolou eh, stovky hektarů s bezpilotními letouny, stejně nebudou mít zisk, pokud nedojde k inovaci v prodeji. A tam inovaci potřebujeme, protože, jak už jsem říkal, inovací už bylo hodně, ale zemědělci si nedokážou vydělat na živobytí, takže bez ohledu na to, s jakými inovacemi přijdeme, doufám, že to napomůže za A to, aby lidé mohli žít na venkově, protože traktory bez řidičů tomu nepomohou, anebo pokud se vydáme touto cestou, tak ať to pomůže lidem žít na venkově. Podívejte se, jednu věc se tady člověk naučí. Malá města, jako je to, ze kterého pocházím já, všude v Evropě mizí. A to jsou ty klenoty, ty věci, díky kterým je venkov zajímavý. Ta rozmanitost zmizí, pokud nebudeme s touto technologií opatrní. A já, mě to opravdu děsí, protože pokud jste takový jako já, na všech těch věcech je něco krásného. To že celá, celý venkov bude stejný, nevím, buďme opatrní. Potřebujeme pokrok pro lidi. Nestačí jenom pomáhat jednomu obrovskému podniku, protože tak to teď vypadá. Bardzo dziękuję. Dzisiaj sobie możemy pozwolić na dłuższe wystąpienia. Mnohokrát děkuji. Dnes jsem vám umožnil další řečnickou dobu, protože čas máme. Pan děkuji. Voorzitter, eh, het debat wat hier plaatsvindt. Děkuji, pane předsedo. Ta debata, která teď probíhá, je velice důležitá. Já jsem z Nizozemska. Máme spoustu příkladů inovací z naší země, ale v naší zemi si zemědělci také nevydělají na živobytí, možná kvůli nákladům ale za produkty, kterým se věnujete, které vyprodukujete, potřebujete dostat peníze, musíte být schopni vydělat si. A další věc, která je zajímavá v Nizozemsku, je to, že hodně dochází třeba ke zpracování v mléčném sektoru. Tam by také mohla být nová řešení, zvlášť když třeba v Paříži máme mluvit o udržitelných energiích pro rok 2030. Zemědělství tady může hrát velkou roli. Ale máme velké podniky, které působí v ekologickém sektoru, zabývají se zemědělskými zařízeními, lidé se tomu věnují, pracují na tom, ale musíme mluvit i o hnojivech nejde jenom o výrobu a energii. Máme spoustu programů pro udržitelnost. To se všechno týká sluneční energie, větrné energie, ale nepomáhá to v ostatních oblastech. Takže nestačí jen inovace. Já myslím, že je třeba zvážit všechny sektory, které se to dotýká, nejen některé. Děkuji, pan Hojtoma. Prosím. Ano, mnohokrát děkuji, pane předsedo, a děkuji také kolegům za příspěvky. Právě proto chci mít takovou tu debatu a já jsem před vás postavil spoustu výzev, vy jste se k tomu vyjádřili, ano, zdrojů ve světě stále méně, měli bychom udělat něco s dopadem na životní prostředí, ale důležitá věc je také veřejné mínění. Musí to být transparentní a musíme lidem ukázat, co děláme biologická rozmanitost je důležitá, změna klimatu, pracovní místa, ale také moc, jakou mají národní podniky. Ale já myslím, že inovace by možná mohly pomoct i těm malým, novým podnikům, startupům, abychom vytvářeli nová pracovní místa, místa, abychom o ně přecházeli. A jedna z možností mm, z hlediska inovací je to, že organizace spotřebitelů také mohou něco udělat i třeba s cenou, abychom byli konkurenceschopnější. A ještě chci říct, že Inovace se samozřejmě nevždy týkají jenom technologií, jde také o znalosti a poznatky. A tady bychom se měli pokusit najít konsensus i mezi námi s tím, že lidé a technologie musí jít ruku v ruce. Musíme využít i přírodní aspekty, třeba to, jak se chová půda, jak může pomoct biologická rozmanitost při zlepšování zemědělské výroby. Pokud najdeme konsensus, Najdeme silné stránky v obou oblastech. Myslím, že hodně pokročíme ku předu. A když nad tím uvažuji, já myslím, že máme také ještě další aspekty. Máme tři aspekty. Ozelenění, já myslím, že tady eh, se nabízí spousta zajímavých inovací. Zpráva a řízení, k tomu už jsem na úvodně co říkal, jde o to precizní eh, farmaření, bezpilotní letouny a podobně, ale musíme také zohlednit, jak můžeme třeba vylepšit půdu, kvalitu půdy. Jak se prostřednictvím inovací a poznatků pokusit uzavřít mezery, abychom nepřicházeli o živiny a abychom nepotřebovali umělá hnojiva. Já myslím, že je důležité, abychom také hledali nové produkty, abychom nemuseli vyhazovat potraviny, aby nám potraviny dále vydržely a potřebujeme také lepší kvalitu. Lidé požadují kvalitnější a zdravější potraviny a já myslím, že Evropská unie tady hraje velkou a důležitou roli. A nejde jen, jen o to, abychom jako Evropská unie nakrmili celý svět. To je nesmysl. Ale můžeme hrát velice důležitou roli a můžeme možná ukázat zbytku světa, jak to udělat a jak to dělat efektivněji a šetrněji k životnímu prostředí. A to je hodně důležité i tady můžeme stát v popředí a myslím, že i tady můžeme vytvářet pracovní místa. A můžeme na tom vydělat. Takže já myslím, že tato debata je velmi zajímavá a můžeme postoupit ku předu z hlediska všech těch různých úhlů, které se nám teď setkávají ve výboru pro zemědělství. Můžeme najít řešení pro všechny aspekty. Děkuji. Pano zaangażowanie zapewne przełoży się na výjimko. Jasně vidím, že vaše nasazení se promítne do zcela mimořádné zprávy. Inovace má mnoho různých podob. A jedno slovo se v jazyce evropských institucí neustále vrací, a to je slovo inovace. Ale Inovace v zemědělství musí být eh, příznivé pro životní prostředí. Musí vyvolávat vyšší účinnost výroby, která musí být přitom vysoce kvalitní. A to je zjevně možný úkol, ale neměli bychom eh, předpokládat, že všechny úkoly se podaří splnit stejnou měrou. Takže mnoho štěstí a vrátíme se k tomu 11. ledna. A pozdělací návrhy je možné předkládat do schválení, tedy, které proběhne 22. února. To je časový harmonogram. A nyní bod 8, absolutorium 2014. Pan Tibor Sány je naším zpravodajem. A gestorským výborem je výbor KONT. A je to vlastně podruhé, kdy zemědělský výbor připravuje stanovisko k absolutoriu. A chceme vyjádřit své názory, jak jsou prostředky v zemědělství nakládány a kde je potřeba určitých úprav. Protože zemědělství má vlastně největší podíl na rozpočtu Evropské unie. A politika soudržnosti je skoro stejně populární. Avšak jde o to, aby tyto výdaje byly transparentní a efektivní. A jak už jsem řekl, pan Tibor Sány je zpravodajem. A dnes proběhne první výměna názoru. Pane Sáni, máte slovo. Thank you very much, sir. Děkuji. Jestli dovolíte, vrátím se ještě k té předešlé diskusi. Já jsem úmyslně eh, se nepřihlásil o slovo, ale já pocházím z Maďarska a v minulosti u nás bylo takové heslo, že země by měla patřit těm, kdo na ní pracují v moderní době je, myslím, třeba říci, že země by, nebo půda by měla patřit těm, eh, kteří mají odpovídající znalosti, aby ji eh, uměli inteligentně obdělávat. A trochu se to týká i mého tématu a to je příprava na udělení absolutoria za rozpočet eh, roku 2014. Jako zpravodaj se skutečně těším na to, až budu zkoumat eh, zprávu účetního dvora k rozpočtu za rok 2014, která, myslím, jestli se nemýlím, vyjde zítra. Doufáme, že eh, se dočkáme vylepšení oproti loňské výroční zprávě a uslyšíme také, jaká vylepšení, jaké úpravy budou ještě zapotřebí. Také víme, že generální ředitelství pro zemědělství odvedlo obrovský kus práce v roce 2014, aby zajistilo, eh, aby orgán, zemědělské orgány v členských státech zabránili dalším chybám ve výdajích na zemědělství a při rozpracovávání eh, programu na rozvoj venkova a věříme pochopitelně, že toto úsilí eh, přinese také kladné plody v rámci eh, sedmiletého programu nebo období 2013 až 2020. Po analýze Eh, zprávy komise eh, roční aktivity, poté, co jsem si předcho, předtím přečetl výroční zprávu vydanou účetním dvorem, je potřeba se vyjádřit k určitým bodům a já jsem si tentokrát vybral tři z nich. Za prvé je třeba uznat, že rok 2014 byl zvláštní rok. Byl to rok přechodů, protože plnění aktů v pra- přenesené pravomoci se podařilo asi eh, do poloviny během tohoto roku, vzhledem k určitým spožděním, eh, a potom programy zvláště pro rozvoj venkova, ty se také spozdily. A proto potřebujeme eh, spolupráci či soucit všech, abychom se s těmito problémy vypořádali. Za druhé, máme určité problémy, které pocházejí eh, z ekologických a nezemědělských eh, aktivit, které se týkají zemědělské politiky a tady je také potřeba dospět k určitým závěrům. Za třetí je třeba se zamyslet i nad nerovnoměrným a nadměrným zdaňováním zemědělských produktů eh, s ohledem na koncepci životaschopných potravin. Takže v nadcházejících letech bychom se měli zaměřit více na plnění, ale je tady veliká neschoda eh, mezi eh, přístupem vlastně eh, jednoletého hodnocení rozpočtu a ze strany účetního dvora a víceletým přístupem komise při hodnocení výdajů zemědělství a také je zde naše přání jako společných legislativců, aby zemědělské programy poskytly jistotu všem vlastně eh, v tom dodavatelském řetězci od farmářů až po zákazníky. A zde bych rád doplnil několik slov velice otevřeně. Jak jste řekl, pane eh, předsedo, zemědělský rozpočet představuje největší částku eh, ve výdajích Evropské unie. Jeho cíle jsou dobře známé a jsou jednoduché. Chceme poskytnout kvalitní potraviny pro všechny evropské občany za dostupné ceny. Kvalitní potraviny, dostupné ceny. A na druhou stranu také chceme zajistit udržitelnost eh, životní úrovně obyvatel venkova. Po letech či dokonce desetiletích společné zemědělské politiky se stále ještě nepodařilo dosáhnout těchto cílů a v tomto světle bych rád požádal všechny členy tohoto výboru, aby se připojili k návrhům a stanoviskům této zprávě. Společná zemědělská politika je stejně důležitá nyní jako na samém počátku k zajištění bezpečných dodávek potravin eh, v Petrovi. Eh, není možné úplně eh, vlastně vidět, jak audity toto, jak si dokáží zajistit. Ty zjišťují, jak si společná zemědělská politika vede, ale je to jeden z nástrojů, který nám umožňuje vidět, jak ta politika funguje. Já se ve své práci na této zprávě zaměřím na oblasti, kde dochází eh, k významným změnám, které účetní dvůr eh, považuje buď za dobré nebo za nedobré. Zaměřím se na aspekty, kde je potřeba stále ještě leco zlepšit a zaměřím se na jakékoliv náhlé změny, ke kterým došlo roce 2014 a k jakým aktivitám vedly. A zmíním se i o důležitých eh, oblastech, eh, které zajímají eh, kolegy ve výboru Agri, protože je možné se na ně dívat z různých úhlů. A jak už zaznělo v té předchozí debatě, i zde se domnívám, že je třeba přistoupit k tomuto tématu holisticky. SZP je stále ještě společná politika, funguje v celé Evropě, ať je to v nížinách, v horách, týká se všech plodin, všech potravin, všeho, všech druhů a Jde zde o bezpečnou a konzistentní produkci potravin. Myslím, že nic vlastně důležitějšího ani neexistuje. Dostupné potraviny pro všechny spotřebitele, to musíme mít vždy na paměti, i když kontrolujeme tady do podrobností naše výdaje, jak jsme to dělali v uplynulých týdnech v rámci tohoto dokumentu. Vážení kolegové, vážený pane předsedo, těším se na diskuse. Jedná se o první vyměnu názorů, jak jste řekl, a e, stínoví zpravodajové za všechny další frakce společně se mnou se pokusí prezentovat tomuto výboru e, kvalitní e, stanovisko založené na informacích. Děkuji. Panie pośle, w Pana informacji nie tylko były zawarte także elementy dyskusji. Děkujeme. Děkujeme za váš příspěvek. Vy jste nám přednesl celou řadu velice zajímavých informací a nyní má slovo pan Van Carlsen. Sí, muchas gracias nuevamente, señor presidente. Ano, ještě jednou děkuji, pane předsedo. Výroční zpráva o aktivitách v rámci společné zemědělské politiky a účetnictví ukazují, že kontrola a zpráva a řízení jsou cenově účinné. A když zohledníme i náklady, vidíme, že za každé vynaložené euro dostáváme 45 na základě finančních korekcí Nicméně členské státy vynakládají 4 miliardy na zprávu a kontrolu společné zemědělské politiky a 7 toho, co se vyplácí zemědělcům v roce 2014, představuje právě tyto náklady. Komise a účetní dvůr se domnívají, že vnitrostátní orgány mají určitý prostor k vylepšení. Když se podíváme na audit, zprávu z auditu za rok 2014, vidíme, že je potřeba vylepšit účinnost administrativních kontrol a kontrol přímo na místě, aby se vylepšil ten poměr výdajů a přínosů a aby to také přispělo k úsporám ve společné zemědělské politice. Zdá se, že je zřejmě nutné snížit chybovost a je třeba rozlišovat mezi závažnými chybami, které představují mimo jiné podvody nebo nadměrné platby a je to potřeba eh, odlišit od administrativních chyb. A také musíme zdůraznit význam toho, že platby je nutné přerušit pouze tehdy, když se vyskytnou závažné chyby, nejenom v případě drobných chyb. A tak bychom se vyhnuli zbytečným blokacím. A myslím, že je také důležité věci zdůraznit, abychom mohli postoupit dál se společnou zemědělskou politikou, abychom omezili byrokracii pro SZP, abychom zjednodušili společnou zemědělskou politiku, na tom teď právě komise pracuje. Podle nás toto právě představuje dobrou příležitost pro uplatňování a zprávu ozelenění a také proto, abychom snížili administrativní zátěž pro zemědělce od roku 2015, což je rok, kdy začal platit nový eh, program pro základní platby. Děkuji. Pan Salimovič, prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. A děkuji zpravodaji. Já bych svůj příspěvek k této zprávě rád zaměřil na využití nebo zneužití zdrojů. Účinné využití, transparentní využití zdrojů. Boj proti podvodům a nákladovou účinnost zdrojů. Jak bylo řečeno, Evropská unie nebo zemědělství představuje největší součást, největší díl v rozpočtu Evropské unie – A instituce Evropské unie jsou posuzovány na základě toho, jakým způsobem se využívají nebo zneužívají prostředky v zemědělství. Proto je to nesmírně důležitá otázka. A já bych skutečně byl rád, kdyby se efektivita zvýšila, kdybychom zabránili podvodům, kdyby nákladová účinnost byla přesnější a kdyby výsledky byly lepší než teď. Pak nebudu mít jediný problém s tím, že bych připravil obhajobu pro prostředky, které dostává zemědělství. Je to otázka legitimity, je to otázka akceptace institucí Evropské unie. Pokud se nebudou prostředky využívat účinným způsobem, pokud nepovedou k těm nejlepším výsledkům, legitimita institucí a dokonce nás tady bude spochybňována. Podle mě je tedy důležité, abychom minimalizovali zneužití, aby se zlepšila účinnost vynaložených nákladů a aby se také vylepšily výsledky toho, co děláme. Pak nebudu mít vůbec žádný problém s obhajobou všech prostředků rozpočtu Evropské unie. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Pan poslanec Flanagan. Mnohokrát děkuji. Já jsem chtěla navázat na to, co právě říkal pan Selimovič. Já myslím, že to zmínil dokonce dvakrát. A je to velice důležitá věc, pokud je o SZP. Je třeba vzdělávat. Vzdělávat ty, kdo nejsou zemědělci. Je třeba vysvětlit, že ty peníze jim nakonec také skončí v kapse. A toto je potřeba opravdu řádně vysvětlit. A až snad dospějeme k nějakému hodnocení v období, O to já se rozhodně budu pokoušet, aby e, o to získali zájem i lidé mimo zemědělství. A to se v podstatě vrací e, k té oblasti, kde žiju já. Můj otec byl truhlář a moje matka a celá řada dalších lidí, kteří žili ve městě, kritizovali zemědělce a říkali, proč dostávají peníze. A já myslím, že nejlepší argument, který jsem kdy slyšel, a o to je, o to je potřeba rozšiřovat, kde si myslíte, že zemědělec ty peníze získal? A odkud má peníze obchodník nebo malíř? A odkud spousta profesí získává peníze? Je to postupný efekt, jde to od jednoho k druhému. Samozřejmě to bylo mnohem lepší, kdyby eh, nejvíc bohatství nemělo jenom těch 20%. Nicméně nejlepší způsob, jak prosadit SZP, jak je lidem prodat, je zajistit. Že široká veřejnost bude vědět, že to euro neskončí v kapse toho zemědělce, ale že zemědělec vynaloží každičký cent přímo na místě. A prospěch to mají všichni. A já a celá řada dalších lidí to nevíme. A vzhledem k tomu, že jíst je tak důležité, myslím si, že je opravdu neuvěřitelné, že lidé natolik nemají rádi zemědělce, lidé mimo zemědělství. Je to bizarní Nicméně musíme to začít vysvětlovat. Musíme začít vysvětlovat, že ty peníze nezůstanou v kapse zemědělcům. A pak se nám podaří prosadit SZP mezi lidmi. Gracia, pan, pan direktor Megela. Pan ředitel Megela, prosím. Thank you, chairman. Uh... Děkuji, pane předsedo. Já jsem vděčen za tuto debatu ve výboru pro zemědělství, protože vstup tohoto výboru do výzkumného procesu je důležitý, abychom dosáhli rovnováhy mezi zdravým finančním řízením a mezi politickými zájmy a, a ambicemi SZP. A jak právě řekl zpravodaj, zpráva Evropského účetního dvora vyjde zítra a bude prezentována na výboru Kokobu vašim kolegům také zítra. Následovat bude intenzivní debata, zvláště ve výboru pro rozpočtovou kontrolu s příspěvkem vašeho stanoviska. Slyšení komisaře Hogana je naplánováno na 14. ledna 2016. Absolutorium eh, bylo doposud hybnou silou pro posílení inteligentního řízení v rámci SZP. To znamená přísnější kontroly farmářů a znamená to také eh, účinnější eh, postupy konformity i včetně finančních korekcí vůči zemím, které špatně aplikují evropské zákony. Co se týče zdravého finančního řízení, jsme dosáhli dobrých výsledků ve zprávě z roku 2014. E, e, zbytková chybovost v rámci prvního pilíře je 2,6% a druhý pilíř 2,5%. Velmi by mě překvapilo, kdyby ta čísla, která vyjdou zítra ze zprávy účetního dvora, se nějak zásadně lišila od těchto mnou citovaných čísel. Inteligentní finanční řízení je důležité, ale musí být vyváženo i výsledky politiky a politickými ambicemi. Eh, výroční zpráva aktivity komise se zaměřuje především na ten, tak, tato takzvanou výkonnost a dívá se na dlouhodobý rozvoj evropského zemědělství a na celkový dopad opatření v SZP v tomto kontextu. A to právě i vyplynulo eh, z vyjádření zpravodaje. Nestačí se dívat jenom na výsledky za jeden rok, musíme se dívat dlouhodobě na víceletý účinek SZP na evropské zemědělství. Pouze tak můžeme dospět ke spravedlivému a vyváženému hodnocení výkonnosti SZP. Proto také klademe velký důraz na výkonnost politiky, v komisi v souladu tedy s eh, přáním komisařky. Georgievi, která chce výsledky především, je důležité, aby SZP eh, se zde nepřiklonila k nerealistickému přístupu, proto také eh, já sám obhajuji tento víceletý přístup na rozdíl od toho mechanistického jednoletého přístupu účetního dvora. V tomto kontextu chci také poukázat na to, že i e, simplifikace v tomto kontextu může sehrávat e, důležitou úlohu. E, komisař Hogan uvedl tuto simplifikační kampaň a potřebuje podporu tohoto výboru k zjednodušení pravidel tam, kde je to zapotřebí, bez toho, aby se spochybňovalo inteligentní finanční řízení. Před e, tím, než e, vám vrátím slovo, dovolte několik e, konkrétních informací. Zaznělo zde, že proces absolutoria se týká roku 2014, to je pravda, jedná se o finanční rok 2014, ale ten je podpořen i e, platbami, které vlastně již byly e, vydány v roce 2013. Poprvé, kdy se ty reformní platby e, budou vlastně zvažovat, to bude v roce 2017. A znovu chci připomenout, že komise funguje v rámci SZP v kontextu sdíleného řízení. To znamená, že i když pravidla a pokyny vznikají v Bruselu, plnění této politiky je na bedrech členských států a komise má těžkou úlohu, chceli zajistit, přesvědčit a někdy přinutit členské státy ke správné aplikaci SZP. Komise ale finálně zodpovídá za řízení rozpočtu a proto inteligentní finanční řízení zůstává zásadním aspektem procesu udělování absolutoria a já chci tento výbor vyzvat, aby eh, podpořila komisi a úsilí eh, generálního ředitelství pro zemědělství v tomto směru. Děkuji vám. Děkuji ještě před poslou zpravodavcu prosil. Děkuji a ještě než dáme slovo zpravodaji, tak dostává slovo pan Des, ale velmi krátce. Děkuji, pane předsedo. Já bohužel jsem musel krátce opustit tuto schůzi a proto jsem se výjimečně teď ještě přihlásit. Já bych rád poděkoval i za naší frakci kolegu Sanimu. Vím, že eh, pracuje velice spolehlivě a velice dobře s námi spolupracuje. Já už jsem dlouho v politice zemědělství. Eh, situace v Evropě se velice liší a na to musíme najít také odpovědi, také na vývoj na venkově. Eh, já jsem z oblasti, která patří k nejchudším ještě za e, německé říše e, vlastně ta naše, e, ta, ta, ten můj kraj patřil k třem nejchudším, teď patří k nejbohatším. A to vzhledem k vývoji 50. 60. 70. letech, kdy vznikla infrastruktura, vznikaly tam nové podniky, a také tam e, byly veliké investice do vzdělávacích zařízení. Poslední čísla, která jsem právě dostal, máme 1,6 druhou nejnižší nezaměstnanost celé Německu a to je v oblasti, která byla dříve čistě zemědělská a byla tak méně cená, že za třetí říše vlastně tam byli lidé posíláni na umístěnky a teď vlastně je to úplně jinak. Já to neříkám, abych se chlubil, ale abych dal lidem naději tam, kteří, kteří žijí v nejchudších oblastech, eh, sice eh, sice tedy se nedostanou do stejné situace jako my v roce 1957, kdy nám tehdy také Evropská unie pomohla, eh, ale to musíme také vzít v úvahu při eh, směrování rozpočtu, kde musíme nasměrovat investice především do regionů, které mají největší problémy a doufám, že tam nalezneme společná řešení. Co se týče komise, samozřejmě jako parlament eh, podpoříme komisaře Hogana, když jde o to, aby zodpověděl SZP. Víme, že to je složité a že to má různé důvody, ale my jsme také naprosto zřetelně eh, řekli, a nevím, jestli jste o tom mluvili, že toto je první rok vlastně eh, realizaci a proto se na to kontroly musí dívat jinak. Není možné eh, členské státy nějakým způsobem trestat, když se jim všechno nepodaří správně, správně nastavit pro zprávy v členských státech to bylo velice náročné, když vlastně eh, v květnu, červnu přijdou, eh, přijdou nové předpisy z Bruselu, tak aby už je hned od podzimu eh, začaly správně aplikovat. Musíme tedy mít trpělivost, obrovské rozdíly mezi chybami, které, které vlastně pochází předpisů a mezi podvody, to je úplně jiná situace, eh, tam je potřeba samozřejmě eh, zasáhnout přísně, ale v tom prvním roce musíme být velkorysejší. Děkuji. Ano, děkuji, pan posel zpravodajca. Mnohokrát děkuji a nyní pan zpravodaj. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já myslím, že ty, ta dosávání vystoupení skutečně ohromnou měrou přispěla k této zprávě. Jistě nesmíme zapomínat, že prvotní odpovědnost nemá výbor pro zemědělství, ale samozřejmě, že to náleží spíše do oblasti účetní, což je výbor kont a ostatní. Ale Souhlasím všemi, se všemi z těch, kdo říkali, že máme politickou odpovědnost, abychom viděli i za ta čísla. A já bych nerad kdyby se ta hlavní prohlášení dostala výlučně do rukou těch, kdo mají na starosti finance. A zvlášť, jak říkal na závěr pan Des, opravdu to byl velmi obtížný rok. Nevím, co bude ve zprávě účetního dvora. Všichni mají strach, že tam možná budou příliš vysoké údaje pro chybovost a podobně. Doufujeme, že ne. Ale pokud ano, pak samozřejmě musíme být velmi flexibilní. A musíme pochopit, k čemu došlo a proč. Samozřejmě se záměrem jednoznačně rozlišovat mezi chybami a podvody. Jsou to dvě úplně odlišné věci. A s tím, co říkal pan Megele, také souvisí to, že rok 2014 byl výjimečný. A teď už jsme na konci roku 2015. A tato záležitost bude uzavřena kolem 16. února, takže toto je příležitost pro politické sdělení i na adresu těch kolegů, kteří budou hlavními protagonisty v tom hodnocení v polovině období, které přijde už velmi brzy, dřív než si myslíme. Ale můžeme také mít za to, že náš úkol je si mise ve vztahu k evropským voličům, evropským občanům. Neboli my mimo jiné utváříme vnímání veřejnosti. Působíme na to, jak různé skupiny nahlížejí na zemědělství. A máme nejenom důkazy toho, že všechny ty peníze nezůstávají zemědělcům v kapse. Samozřejmě různé věci se proslýchají a v některých případech máme dokonce důkazy toho, že ty peníze nakonec skončí v kapse evropské aristokracie. Takže já myslím, že to bychom také měli sledovat. A pokud k tomu chcete nějak přispět, pane Flanagané, rád s vámi budu spolupracovat. Pan Salimovič už odešel, ale má naprostou pravdu, i mě by velmi zajímalo, jaký je vztah mezi výdaji a efektivitou. A už jsem zmínil to, co říkal další kolega, a totiž je třeba rozlišovat mezi závažnými a malými chybami. Ale jsem přesvědčený o tom, Ano, jistě, máme další výbory, které se zabývají těmi chybami, ale já myslím, že my bychom se měli zaměřit hlavně na to, jak změnit nesprávné vnímání zemědělství a naší odpovědností je vytvořit a formulovat sdělení pro budoucnost v souladu s tím, jak to bylo v roce 2014. a jde v podstatě o společnou práci. Já jsem pouze koordinátor těch různých podnětů, takže samozřejmě každý z nás, včetně mě, musí být otevřený vůči veškerým postřehům a obavám. Takže mnohokrát děkuji za přátelský přístup k této společné práci, snad se nám to podaří. Děkuji. Tak, možná diskutovat. Mnohokrát děkuji. myslím, že o výdajích můžeme mluvit. Můžeme mluvit o tom, k jakým účelům jsou určeny, ale správnost výdajů je něco jiného. Jde tedy o to, v kolika případech došlo k chybám a v kterých případech jde o podvody. A teď k té evropské aristokracii. Pokud někdo obdělává půdu, tak si zaslouží podporu. Dámy a pánové, do 30. listopadu máme posoudit návrh eh, zprávy na stanoviska. Do 7. prosince se budou předkládat pozměňovací návrhy a 25. ledna se bude o návrhu zprávy hlasovat. Pane zpravodaji, chcete si ještě vzít slovo? Ano, nechci být nespravedlivý, pane předsedo. Děkuji, že jste to změnili. Já to nechci všechno svádět na evropskou aristokracii. Chtěl jsem říct v mnohem širším slova smyslu, že jsou také právníci, podnikatelé, pokud to nejsou není ani aristokracie, oligarchové v některých oblastech. Takže by bylo přesnější, kdybych řekl kdokoliv jiný než zemědělci. Děkuji. Dobře, děkuji. Já myslím, že to vysvětlení bylo potřebné. Nyní jsme vyčerpali dnešní program, protože, jak víte, vyškrtli jsme dva body a měli bychom naše zasedání uzavřít. A budeme pokračovat ve čtvrtek v 9 hodin. 12. listopadu. A koordinátoři se sejdou v 17.30. Včas, prosím, protože já myslím, že někteří z nich prostě přijdou v 17.30, takže nyní přerušuji zasedání a schůze koordinátorů se koná v 17.30. Mnohokrát děkuji všem zpravodajům, děkuji zástupcům komise a všem ostatním, kteří se zúčastnili.